teď oprava v souladu s článkem 216 jednacího řádu. řádu. Výbor pro eh, dopravu a turistiku předložil ehm, následující opravu do textu, který schválil Evropský parlament. Eh, jedná se o opravu usnesení, který Evropský parlament přijal 27. září 2001. Jedná se o bezpečnost silničního provozu v Evropě v letech 2011 až 2020. V souladu s článkem 216 eh, odstavec 4 jednacího řádu tato oprava bude pokládána za schválenou, pokud někdo složí námitku nejpozději do 24 hodin. Muselo by to být politická skupina nebo minimálně 40 poslanců, pak by se o tom muselo hlasovat. Tudíž dnes nebudeme hlasovat, jenom vám sděluji toto, eh, tuto informaci a teď máte, pardon, 48 hodin, abyste podali žádost o hlasování a na internetové stránce parlamentu si můžete se najít text opravné, opravný text. Paní Rodberang si přála eh, vystoupit. Ne, už ne. <clears throat> Prosím. Pan Leifried. Pan Leifried si přeje uh, hovořit? Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Možná, že to není vhodný okamžik, ale já jsem eh, během to oznámení si uvědomila, že kolegyně Hafon mě na něco upozornila. Ehm, naše jména totiž zde nejsou uvedeny tomto seznamu a také nevím, jestli toto místo je pro mě správné. A poté, co se hlásila také paní Rodberend, tak mám dojem, že tady je něco v nepořádku z hlediska zasedacího pořádku. Bylo by dobré, kdyby to eh, služby ověřily. Výborně, ověříme to a děkuji vám za tuto eh, připomínku. Okamžitě to zkontrolujeme. Děkuji vám. Od eh, skupiny EPP od skupiny ALDE a od GUE jsem obdržel návrhy týkající se nominací do e, výborů e, a parlamentních delegací. Seznam bude v zápisu